Eh, zprávu, že bylo rozhodnutí správné. Zítra budeme přijímat usnesení, které je dobře, dobré a vyrovnané a bude také užitečné pro Ukrajinu. Děkuji, paní Ovier. Teď pan Stojanov.